Euh, Vážení kolegové, eh, navrhuji, abychom zahájili. Máme to štěstí, že pracujeme v sále, kde se schází EPP dříve. Dříve eh, eh, zasedačka EPP, dříve se tady také scházel Evropský konvent před deseti lety. A děkujeme EPP tím spíš, že jeho e, poslanci budou nepřítomní s výjimkou kolegy Narancha, kterého tady tímto zdravím. Strana, Evropská lidová strana má dnes, včera a dnes e, kongres e, v Bukurešti, takže zůstalo nás tady jenom pár rukojmích. Ale Eh, kontroloval jsem, jsme usnášení schopní, takže budeme moci hlasovat a samozřejmě výsledek hlasování bude záviset na momentální rovnováze hlasů v rozpočtovém výboru. Původně jsme plánovali, že této schůzi věnujeme celý den, ale potom jsme se domluvili, že bychom všechna témata na pořadu jednání, včetně hlasování, stihli během dopoledne takže se pokusíme um, udržet dostatečně rychle pracovní tempo, abychom tohoto cíle dosáhli. Viděli jste program, nejsou připomínky k pořadu jednání, tak jej považuji za schválený. Sdělení předsedy. to je v našem newsletteru Kobo News. Je tady oznámený seminář s novináři na 7. listopadu. Téma bude víceletý finanční rámec, tak to novináře zajímá. K bodu 3 musíme schválit zápis z 8. října a tak jako obvykle, pokud nepřijdou žádné námitky nebo připomínky do konce dnešního zasedání, budeme považovat zápis za schválený. Rozpočtový trialog. Výsledek trialogu o rozpočtu ze včerejška. Náš zpravodaj Giovanni Lavian nemohl přijít, on je z EPP a je také na Sicílii eh, v rámci své volební kampaně, nebo v rámci volební kampaně. Takže k tomu možná řeknu pár slov sám a Juta a Derek Brocken, kteří u toho taky byli, když budou chtít, mě budou moci doplnit. Tento trialog byl poměrně formální, týkal se rozpočtu 2013, takže naši zpravodajové tam prezentovali priority na něž, eh, které odhlasoval rozpočtový výbor a které my příští týden předložíme k, k hlasování na plenárku. A pohovořili jsme také o agenturách. Jsou to tři agentury, kterých se týká aplikace článku 47 meziinstitucionální dohody. My jsme navrhli spolu s komisí přijetí prohlášení všech tří institucí k těmto agenturám. Rada prohlásila, že není proti, ale v tuto chvíli ještě nemůže eh, tento návrh schválit. Zdá se nicméně, že by to neměl být tak dalece problém. A potom jsme hovořili položkách plateb. Francesca podpořila moje slova. Problém s, s dodatečnými položkami plateb, které budou potřeba od roku 2012 a o způsobu jejich hodnocení pro rok 2013. Ze strany parlamentu, tak jak jsme e, rozhodli spolu s koordinátory v rozpočtovém výboru, my jsme učinili konkrétní návrh, metodický návrh, změny metodiky radě a komisi ohledně odhadu eh, potřeb položek pladeb. Já jsem předal non-paper, který vy jste dostali nebo který byl distribuován a který navazuje na schůzi, trojstranou schůzi, kterou jsme měli před třemi týdny s komisařem Levantovským a ministrem Mavrujanisem za kyperské předsednictví, tak abychom lépe porozuměli tomu, jakým způsobem se v současné době odhadují položky plateb a často se dochází k nedorozuměním mezi všemi třemi institucemi a jak se z této nepříjemné situace dostat. Zdálo se nám při příležitosti té trojstrané schůze, že stávající postup, který umožňuje Evropské komisi činit odhady a nabízet nám čísla, že ten systém je složitý, e, nesrozumitelný a je pramenem těch nedorozumění. A já jsem řekl zcela jasně e, radě, že naším cílem je vrátit se do situace, kterou jsme neměli nikdy opustit, kdy politická jednání ohledně rozpočtu, ať už o výročním rozpočtu nebo opravném rozpočtu, se bude týkat nejprve závazků to je prakticky technický údaj, který by se v politické rovině měl řešit jedině, když nastane nějaký nečekaný problém. A způsob, jak toho dosáhnout, je to, co v tom non-paperu navrhujeme, a sice spočívá to v tom, že se vyzve každý členský stát, aby soustředil v určitém centrálním orgánu, většinou by to bylo ministerstvo financí nebo ministerstvo pro rozpočet, Eh, centralizovat všechna, všechny odhady potřeb nebo žádosti o úhrady, které v tuto chvíli jsou ponechané na bedrech národních orgánů, které spravují evropské eh, eh, prostředky a kteří jsou v přímém kontaktu se svým obvyklým partnerem, tedy s komisí, s Evropskou komisí a s generálním ředitelstvím, které řídí projekty. A potom všechna generální ředitelství předávají případně s úpravami generálnímu ředitelství pro rozpočet. To je systém, který je velice neprůhledný a vede celou řadu eh, státních zpráv eh, nadhodnocovat své potřeby a vede to k tomu, že i přes paušální škrty ze strany roz, eh, generálního ředitelství pro rozpočet, konečný výsledek jak si vede k tomu, že potom ministři pro rozpočet řvou. A my jsme si mysleli, že ministři financí e, jsou neupřímní, ale pak jsme zjistili, že nikoli, že to je, že to je upřímné. Takže náš návrh spočívá. I, takže to nám pomáhá ministrům financí e, a jakmile třeba v každé zemi, beru jako příklad svoji zemi, ministr financí soustředí všechny žádosti a e, návrhy a odhady u sebe, žádosti o uhrady tedy, tak on je certifikuje, on je i uveřejní a tím potom může i Národní parlament toto zkontrolovat, případně k tomu klást otázky a tento odhad potom pošle Evropské komisi, ideálně za takových podmínek, že Generální ředitelství pro rozpočet provede pouze součet těch 27 sum a e, dospěje k závěru, že e, potřebné položky plateb pro následující rok je součet těch 27 cifer a ministři financí pak proti tomu se nemohou stavět, protože to oni sami potvrdí a součet žádostí jednotlivých zemí Jakmile je to ten součest problémem, tak pak si ten problém musí vyřešit ministři mezi sebou. A nemá to být problém, do kterého by eh, Evropský parlament měl co dávat svoje eh, dojmy a představy ohledně potřeb eh, jednotlivých zemí v případě programů, které jsou přímo řízeny členskými státy. Členské státy zajišťují zprávu a řízení programů, evropských programů a financí, které tomu patří. My v tomto hospodaření nemáme žádnou roli. My jak si se zabýváme už jaksi rozpočtem našeho parlamentu a i tak to je poměrně citlivá věc a nemůže někdo od nás chtít, abychom my potom eh, rozsuzovali komisi a radu. Takže my se musíme snažit vytvořit takový mechanismus, který vyřeší problém plateb v rámci nějakého technického rámce. A pokud by došlo k tomu, a teď je třeba konec období, takže jsou značné potřeby, plateb jsou reálné, objektivní, musí se, musí se e, uhradit, ale potřebujeme, aby se to nějak rozložilo v čase, protože členské státy mají určité potíže e, s e, jaksi doplňováním společného rozpočtu. Ministři se domluví s komisí a my potom se omezíme na to, co lze očekávat od parlamentu. Takže my jsme položili tento návrh na stůl. Samozřejmě nevíme, jestli to budeme moci aplikovat už na opravný rozpočet pro rok 2012, ale zdá se nám, že to je zajímavý, dobrý nápad a pokud se dohodneme na příštím trialogu nebo při dohodovacím řízení, pak bychom navrhli to zavést do meziinstitucionální dohody. A co se týče opravného rozpočtu pro rok 2012, pamatujete si, že jsme již minulý týden hovořili o bodu rozpočtu číslo 5. A dnes budeme na toto téma také hovořit a musíme odlišit vůči radě či rozpočet 5 a rozpočet 6. Rozpočet 5 se týká e, využití fondu Solidarity e, v oblasti Emilia Romáňa, která utrpěla živelnou pohromou. A my jsme se zasazovali o to, aby Eh, oběti eh, této pohromy nebyly rukojmími našich eh, politických problémů v Bruselu. A abychom ne, neodkládali platby, které oni potřebují. A připomněli jsme, že pokud bude rada toho názoru, že v souladu s protokolem číslo 1, který je přílohou Lisabonské smlouvy, je potřeba eh, stanovisko národních parlamentů před hlasováním o návrhu opravného rozpočtu, pak stejný protokol počítá i s možností Eh, postupu v případě naléhavých situací, aby se to dalo jaksi přeskočit, když je to nutně potřeba. A my jsme eh, tady prosazovali, že se jedná o naléhavý případ nouze. Předseda rady souhlasil s tím, že opravdu se jedná o případ nouze a tak jsme eh, trvali na tom, aby tento rozpočet číslo 5 byl eh, řešen samostatně jako takový dříve než číslo 6 a mm, a ne eh, zabřednul do těch dlouhých jednání o rozpočtu 2013, která samozřejmě bude zdlouhavější a která bude spojena s opravným rozpočtem pro rok 2012. A co se týče čísla 6, komise nás udržuje v napětí, s naším souhlasem. Ostatně až na naší žádost vlastně. Opravný rozpočet by měl umožnit navýšení eh, položek plateb pro rok 2012, protože jsou nedostatečné a šlo by o mm, jedno místo jednotnou miliardovou sumu nebo i dvoumístnou miliardovou sumu. Ale komise toto eh, přijme až na své eh, zasedání příští týden, takže potom se s tím seznámíme a podobně jako v předchozích letech tento poslední opravný rozpočet eh, bude součástí balíčku jednání o rozpočtu na příští rok. Takže tolik. Chcete, Francesco, k tomu něco dodat? Grazie, Presidente. La sua introduzione è stata particolarmente... Děkuji, pane předsedo. Vy jste to téma představil velice podrobně, vyčerpávajícím způsobem, takže já toho nemám moc co dodat. Možná bych jenom řekla, že po včerejším trialogu by bylo možná dobré do zprávy k rozpočtu číslo 5 přidat ještě jednu věc. Je třeba uvědomit si riziko, které bylo zmíněno v souvislosti s použitím protokolu číslo 1. Použití tohoto protokolu by mohlo znamenat prodloužení lhůt pro rozdělování finančních prostředků a také by to mohlo znamenat, že bude zapotřebí dohodovacího řízení. A viděli jsme praxi, že je to poměrně složité. Takže až budeme hlasovat o opravném rozpočtu číslo 5, tak i když dovolíte, předložila bych ústní pozměňovací návrh, kde bych doplnila dva odstavce do dokumentu a tyto odstavce by právě upřesnili naše stanovisko a vysvětlili, eh, o co nám jde. Děkuji vám. Tento ústní pozměňovací návrh je k dispozici v písemné podobě a bude rozdán tak, abyste si jej mohli všichni prostudovat ještě před hlasováním. E, Dereku, chceš něco dodat? Velmi stručně, pane předsedo. Myslím, že e, včera, podobně jako tomu bývá při e, prvních trialozích, jsme toho nemohli ještě moc dosáhnout. Jedná se především o taková první prohlášení ze strany institucí. Samozřejmě hovořilo se eh, tedy o rozpočtu parlamentu, o dalších sekcích. Mohli jsme vysvětlit eh, komisi, co jsme udělali s jejich vlastním rozpočtem, protože chceme, aby ten rozpočet pro příští rok byl odpovědný. Myslím si, že komise eh, to přijala. Dosáhli jsme skromného navýšení pro příští rok a myslím, že to se týká i dalších institucí. Chtějí, aby to navýšení bylo nižší než těch 1,9 takže řekl bych, že všechny tři instituce se budou snažit, aby to bylo nižší než 1,9 Uvidíme, zda rada eh, přistoupí na naše návrhy ohledně rozpočtu. Pokud jde o obecní rozpočet. Co mě nejvíc šokuje, je to, že rada se staví velice k odmítavě k číslům, které navrhuje komise. Je to jako kdyby v podstatě nevěřili eh, v tu eh, eh, metodu komise při přípravě těchto čísel. Rada v podstatě k tomu přistupuje spíše politicky. Samozřejmě, pokud to je, bude opravdu politický postoj, tak bude velice obtížné přesvědčit je eh, ke změně stanoviska, jak už jsme to zaznamenali při dřívějších rozpočtových jednáních. Děkuji. Juto, chceš se vyjádřit k agenturám? No, Jenom velice stručně. Já už jsem zažila tolik trialogů a tolik dohodovacích řízení, tak mohu říct, že bych neočekávala, že mě rada ještě něčím překvapí, ale podařilo se jí to. Ty tři agentury, o které se jedná, kde podle článku 27 jsme chtěli situaci uzavřít a vydat společné prohlášení, tak všichni, ať už se to týká rozpočtu nebo personálního plánu, tak tam e, všichni jsou zajedno v to, že to nemá žádné dopady na evropský rozpočet, že to je v pořádku. Ten personál, který se musí navíc nabrat, tyto zaměstnanci jsou dostatečně financováni, ale rada nebyla schopná říci ano. A upřímně řečeno, to mě skutečně zaskočilo. Myslela jsem, že to je to nejméně rozporuplné, o čem můžeme jednat, ale rada to zase odložila. No dobrá, tak to teď musíme takto akceptovat, jak to je a uvidíme, jak celá situace dopadne. Ale je to opravdu naprosto podivné a někdy si myslím, že tyto trialogy jsou promarněný čas. Ano, už je to takový rituál, takový náboženský rituál, eh, nevíme, jak dlouho vydrží. Tak pokud jde o agentury, tak já jsem navrhl, Eh, abychom to dovedli k nějakému písemnému řízení. Tím písemným řízením by to skončilo. Předpokládám, že generální sekretariát rady ještě neměl čas si přečíst ten dokument, který je přitom velice krátký. A jak říká eh, Juta, je tam v podstatě napsáno, že to nebude stát žádné euro navíc z evropského rozpočtu a v rámci tradičních rozpočtových diskusí by se pak přijalo definitivní rozhodnutí. Ale zdá se, že nejdřív to musí být přeloženo do všech jazyků než generální sekretariát rady eh, umožní předsedovi, aby tomu dal zelenou. Tak doufejme, že v nadcházejících dnech dostaneme eh, písemné potvrzení. George Lyon. Děkuji. Pane předsedo, jenom komentář k tomu neoficiálnímu dokumentu non paper Já jsem se bohužel triangulu nemohl zúčastnit, ale chtěl bych k tomu říci následující. Když tady Derek eh, Eh, hovořil. V podstatě z toho vyplynulo, že se nejedá o technickou otázku, eh, ale rada se politicky rozhodla, že nechtějí to navýšení o 6,8 a je to opravdu politický postoj. Můžeme eh, si říct, že to je cynické, ale oni chtějí vlastně menší Eh, číslo, než bylo původně navržené. Pro nás jako pro parlament je otázkou, když členské státy nechtějí eh, vlastně zvýšit ty platby na infrastrukturu a další programy, tak proč my bychom vlastně měli bojovat jejich boj, když oni se mu snaží vyhnout? Ano, přesně tak. Georgi, v podstatě tady jde o to, že ministři financí ve většině zemí nevědí, o jaké, jak vysoké položky pladeb žádají ostatní úřady v jejich zemi. Pokud by došlo k centralizaci, tak by to umožnilo, aby každý ministr financí eh, si eh, vyjasnil situaci ve své vlastní zemi a aby už přímo u sebe snížil celkovou výši položek pladeb, která potom bude odeslaná do Bruselu za tu danou zemi. A ministři financí se snaží o e, střídmost a podobně, ale potom, když se sejdou e, ta čísla v Bruselu a sečtou se, tak se ukáže, že ty položky pladeb jsou najednou příliš vysoké. No a když by to ale ministr financí zjistil už ve své zemi, tak by ten míček byl na jeho straně hřiště, aby už on sám ve své zemi mohl eh, seškrtat eh, nějaké programy v každé jednotlivé zemi. A myslím, že opravdu je třeba jim vrátit ten jejich díl odpovědnosti. Určitě bude složité toto použít už pro rozpočet 2013. Nevím, jestli máme ještě čas tuhle metodu použít pro opravný rozpočet pro rok 2012. Příští úterý Evropská komise ho bude schvalovat, takže to asi už by se nestihlo, ale do budoucna je to mechanismus, který by podle mého názoru měl být funkční. My jsme to dali do toho svého dokumentu včera a uvidíme, co nám k tomu řeknou útvary komise a rada. Pan Godmanis požádal o slovo. Thank you very much. Děkuji vám. Já bych chtěla říct dvě věci. Za prvé, já jsem členem jiného trialogu a tam ta situace je celkem podobná. Už jsme se setkali čtyřikrát, nevím, jak často vy jste se sešli k tomu rozpočtu, ale my v těch trialozích jsme zatím nebyli schopni dosáhnout eh, kompromisu. Eh, je to pod vedením paní Hybner. A zdá se, že je třeba se skutečně připravit, že i ve vašem případě to bude rozho- dohodovací řízení, protože nevypadá to, že by ten trialog měl k něčemu vést. Pokud jde o George, k tomu bych chtěl eh, říci, že my se nesnažíme jaksi vlámat někam Eh, co se nás ne, do něčeho, co se nás netýká, ale my se snažíme, aby prostě komise respektovala své právní, finanční eh, povinnosti všech, eh, aby respektovala to, co se týká těch rezerv, stropů a podobně. Nejde jenom o to, že prostě příjemci bojují o peníze, že ty, co mají platit, neplatí. Ano, můžeme to celé škrtnout, ostřihnout, ale Eh, pak by se musel změnit úplně celý víceletý finanční rámec a pak se by se dalo bavit o tom čísle 6,8, protože tohle je poslední rok rozpočtu a je třeba jej dokončit třeba v kapitole 1a nedodržíme nějakou rezervu a pak můžeme být kritizováni, protože žádáme o 50 milionů na flexibilitu, jestli jsem to správně pochopil. Ale u jiných věcí eh, tam to s těmi rezervami vypadá jinak. Pokud rada bude trvat na seškrtání, tak eh, pro rok 2000 2013 bychom dosáhli něčeho, čeho jsme nedosáhli nikdy předtím. Dobře, chcete škrtat, už jste se škrtali nějaké projekty, ale teď je tady otázka, proč škrtáte takovým způsobem a ne jiným způsobem. A to je otázka, která bude velice důležitá pro dalších deset let. Třeba u e, soudržnosti víme, že není na čase nafukovat rozpočet, ale je třeba se zamyslet nad tím, jak ho vlastně Eh, dokončit. Poslouchejme, co říká Levandovsky. mohou být nějaké spory ohledně peněz, eh, které dává komise, jsou teď pro, problémy s programem Erasmus a podobně. A otázka je, pokud nás zatlačí, tak jak tomu bylo v posledních dvou letech, úplně u těch pladeb, tak eh, to bude problém. Oni tu možnost mají. Nevím, jestli, jsou, jestli ten jejich eh, úmysl je vážný nebo ne. A otázkou potom je, jaké to bude mít důsledky. Bylo by velice eh, hloupé, kdyby ty důsledky padly na nás. Myslím, že ten, kdo chce škrtat, by měl vysvětlit, jak a proč. Je to závažná věc. To je třeba mít na paměti. Bien, merci beaucoup. Donc, de toute façon... Dobrá, děkuji. Tak my se k tomu v každém případě vrátíme v krátké době. A já navrhuji, abychom rovnou přistoupili k bodu čtyři na pořadu jednání. To vlastně navazuje na to, co jsme tady už říkali a pak se vrátíme k Eh, MFF v bodě 6. Návrh opravného rozpočtu číslo 5. O němž budeme za chvíli hlasovat, ale já navrhuji, když už teď tady mluvíme o letošním a, a rozpočtu a rozpočtu na příští roku, tak aby nás Francesca seznámila se eh, svým stanoviskem s ústním pozměňovacím návrhem. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, už jsme si něco říkali o tomto návrhu opravného rozpočtu číslo 5. Souvisí to velice úzky s otázkou pladeb a včerejším trialogem. Citlivá místa už jsme připomínali. Jde tedy o to, že je rada toho názoru, že platí lhuta 8 týdnů, to znamená protokol číslo 1. A my bychom tam měli dvouměsíční prodloužení v postupech a ještě další prodloužení, takže by to celé mohlo vést k dohodovacímu řízení. Já proto navrhuji ústní pozměňovací návrh byl vám rozdán v písemné podobě a jde o to, že se do dokumentu doplňují dva nové odstavce. V těchto dvou odstavcích jde o to, že eh, Rada chce využít ty dva týdny prodloužení a že zde je riziko, že by to znamenalo, že by se ten opravný eh, rozpočet číslo 5 musel projednávat v rámci dohodovacího řízení ale my jsme to chtěli mít jinak. My jsme chtěli dnes hlasovat o tomto opravném rozpočtu číslo 5, i když rada ještě nezaujala definitivní stanovisko, tak abychom potom v listopadu mohli dát vše na plenární zasedání. Tím bychom my měli uzavřený parlamentní postup v průběhu listopadu. Pokud chceme zůstat u naší strategie, a já se domnívám, že to je nejlepší strategie, tak můžeme zařadit tento pozměňovací návrh ústní pozměňovací návrh a hlasovat o tomto opravném rozpočtu, než rada předloží svoje stanovisko. Můžeme pokračovat v činnosti a dohr- dodržíme harmonogram. To je tedy změna toho dokumentu, který už jste četli, protože lhuta pro pozměňovací návrhy byla 15. října a žádné pozměňovací návrhy jsme neobdrželi, takže budeme hlasovat o e, opravném rozpočtu původním znění a ty dva odstavce v ústním pozměňovacím návrhu. Já navrhuji to schválit v pozměněné podobě, i když rada ještě nezaujala stanovisko, tak abychom to mohli projednat v plénu v listopadu. Děkuji, Francesco. Takže kromě toho budeme hlasovat také o právním základu využití tohoto fondu Kolega Fernandez je zpravodaj k tomuto bodu, ale on je v Bukurešti z EPP, takže mě požádal, abych ho zastoupil. Já bych tedy k tomu stručně řekl jenom tolik, že vy máte informace v Kobu News, jde o pomoc regionu Emilia Romagna, kde došlo k sérii zemětřesení. Viděli jsme ty děsivé obrázky v televizi Mm, do eh, země, při zemětřesení přišlo o život 27 lidí, 350 bylo zraněných a 45 tisíc osob muselo být z té oblasti evakuováno. Celková výše eh, škod je odhadovaná na 13 miliard. 13 miliard eur. Jasně, my to nebudeme kompenzovat v plné výši, ale a to odpovídá 0,80, skoro 1% HDP Itálie, což je opravdu velmi, velmi vysoká částka a čtyřikrát překračuje práh požadovaný pro využití eh, prostředků z fondu Solidarity. Proto je navrženo poskytnout pomoc ve výši 660 milionů z rozpočtu roku 2012. K tomuto použití Fondu Solidarity hlásí se někdo o slovo? Není tomu tak, takže o tom budeme za chvíli hlasovat. Takže já navrhuji, abychom, takže děkuji Francesce, Vrátíme se nebo postoupíme k bodu 6. Ehm, týká se jednání o víceletém finančním rámci. Valo a Jean-Luc jsou tady, takže budou moci eventuálně doplnit, co k tomu řeknu. Já bych schrnul situaci takto. Od minulého zasedání rozpočtového výboru eh, proběhla rada pro všeobecné otázky v úterý a kontaktní skupina proběhla včera dopoledne. V Radě pro obecné otázky celá parlamentní delegace byla pozvaná na neformální schůzku Eh, která byla celá věnovaná víceletému finančnímu rámci. Mělo to formu pracovní snídaně v úterý od 8 do 10.30 v Lucemburku. Na základě nového pracovního dokumentu pár stránek, které nabídlo kyperské předsednictví, a to se omezilo na pár horizontálních témat – jako třeba makroekonomická kondicionalita, problém RALS, problém flexibility, ehm, contingency reserve a, a negotiating box v kyperské verzi. My jsme měli, my jsme měli příležitost znovu tedy jasně říci, co parlament považuje za klíčové body. Opírali jsme se o hlasování v rozpočtovém výboru k průběžné zprávě s tím, že jsme oznámili, že tento dokument bude předložen plenárce příští týden. Jak se dalo očekávat, nedošlo k žádnému významnému posunu při té příležitosti, protože všichni ministři zvědomím, že eh, o věcech bude jednat, nebo bude ta jednání řídit předseda Fan Rompuy a každý tedy prostě jenom zopakoval stanovisko své země a hlavní diskuse proběhla mezi oběma tábory, které stojí radikálně proti sobě. Na jedné straně přátelé lepšího vynakládání peněz v čele s Velkou Británií a přátelé soudržnosti na straně druhé, jejichž mluvčím byl slovenský ministr, protože tato schůzka se konala pár dní po schůzce v Bratislavě, eh, schůzce eh, přátel soudržnosti. My jsme se vyjádřili způsobem, který se spíš blížil k názoru přátelů soudržnosti. Vyjádřili jsme tedy názory parlamentu. S uspokojením jsme konstatovali, že to, co považujeme za hlavní téma od začátku, to znamená zabezpečit spolurozhodování, že to ministři dobře pochopili a dobře to pochopil i předseda Van Rompuy a jeho spolupracovníci. A teď už je to několik týdnů, co jednání eh, probíhají v rámci formálních a neformálních trialogů. Kolega tady o jednom z nich hovořil, co se týče Eh, právních základů politik, které budou financovány z příštího finančního rámce. Tato jednání postupují různě rychle. Příliš často se stává, že rada není schopna upřesnit svou pozici, protože ještě nedospěli ke schodě v rámci radě, rady vůči parlamentu, ale ta jednání probíhají je, mm, počítá se s tím, že nebudeme končit na, čekat na konec jednání o rozpočtu, abychom vyřešili právní otázky, takže se jedná o všem výjima částek a všichni to chápou, že pokud na listopadové radě dojde ke schodě na textu, který předjímá určitá právní rozhodnutí která podle Lisabonské smlouvy patří do spolurozhodování, Evropský parlament toto nebude moci schválit. Potud, pokud právní rozhodnutí nebudou přijata v souladu s tím, co je uvedeno ve smlouvě. Čili to je bod, kde situace se jeví nejlépe, jak to jde. Není ideální, nemůže být, ale máme, myslím, maximální záruky. Co se týče vlastních zdrojů, Já jsem si odnesl takový optimistický pocit z té schůze a Jean-Luc zase pesimistický pocit. Lze si to vysvětlit. Jean-Luc mě může opravit. Já měřím tu cestu, kterou jsme již urazili a on to měří podle toho, co nám ještě zbývá. Takže když porovnáme dnešní situaci se situací před rokem nebo ještě před půl rokem, tak mm, jak si urazený kus cesty je obdivuhodný. Před půl rokem to prostá utopie a Nejenom, že to téma je nadále na pořadu jednání, eh, jak si problematika příjmů je součástí negotiating box, předsednictví, kyperské předsednictví ohlásilo na příští týden dokument, který schrne problematiku vlastních zdrojů. A z těch 28 Eh, účastníků rady předevčírem, kteří vystoupili, tak více než polovina o tom hovořila. A pouze dva státy, dva ministři uvedli, že o tom hovořit nechtějí. A je to Švédsko a Nizozemsko. A britský ministr o tom nehovořil, ale předpokládáme, že je stejného názoru. Nicméně já považuji za důležité to, že to znamená, že v podstatě důkazní břemeno se dostalo na potřebu změnit systém zdrojů evropského rozpočtu a že tedy to břemeno už spočívá ne na těch, kteří to chtějí, ale na těch, kteří to nechtějí. A ti, kteří to nechtějí, nemají sebe menší argument. Kromě toho, že chceme status quo. Proč? Proto, mám právo veta, tak prostě to budu vetovat, jestli o tom budete mluvit. To není ovšem argument, který by nás dovedl daleko. Takže je to pozitivní. Na druhou stranu jsou tu i méně pozitivní aspekty. Čili když se podíváme na druhou stranu a řekneme si fajn, budeme o tom hovořit, je tady vůle někam se dostat, několik delegací, významných vlivných partnerů v Unii, Itálie, Francie, Polsko, Belgie, které se vyslovili tak, že pro ně závěrečný kompromis musí obsahovat příjmovou složku. Což to je fajn, to je, to je pozitivní. Ale proto, abychom dospěli k tomuto, k této změně mentalit, to chtělo rok. A pokud se toto změnilo, tak to ještě neznamená, že jsme začali pracovat na vlastním obsahu výjima daně z finančních transakcí s tím, že tedy teď se připouští, že eh, bude probíhat zesílená spolupráce. Nikdo už není proto a proti tomu, aby ty země, které tuto daň chtějí zavést v rámci zesílené spolupráce, aby tak činili. A příští ECOFIN bude moci formálně tento postup spustit. Musí minimálně devět zemí ten dopis spolu podepsat a už ji podepsalo jedenáct zemí proto, aby tedy nastala ta zesílená spolupráce. Ale všechny státy s tím nesou, nesouhlasí, aby tato daň, i přestože tedy jaksi je to výnos pro evropský rozpočet, ale Německo je třeba proti. A za druhé, všechny země stejně se do tohoto systému nezapojí. Za třetí, další návrh Evropské komise, který je na stole, vlastně doposavať nebyl vůbec pořádně prostudovaný a to je reforma systému DPH. Evropský parlament k tomu má své stanovisko, to je zpráva Jean-Luc Deana, který jsme přijali v rámci KOBU a který bude na plenárce e, příští týden, ale zatím rada nehovořila o zdrojích DPH. A teprve na základě tohoto dokumentu předsednictví, který je ohlášený na příští týden, tak teprve na základě toho o tom rada začne jednat. To znamená, do listopadové rady proběhne schůze Koreperu 31. října jako reper probíhá každý týden, ale jenom jedna rada pro všeobecné otázky, to bude 20. listopadu, čili dva dny před Evropskou radou, čili neumíme si představit, jak bychom mohli dokončit nějaký začátek politické dohody, to, čemu my tady říkáme politická dohoda ohledně příjmu, do konce listopadu. Takže chápu obavy Jean-Luca. Ale dejme tomu, že tady došlo k určitému nečekanému pokroku, ale ještě to není dost pro to, abychom to mohli dokončit v listopadu. Co se týče problémů, vyplývající z myšlenky centrálního rozpočtu eurozóny. My jsme tady o tom hovořili minulý týden a tím, že tento e, bod je na programu Evropské rady dnes a byl i předevčírem, ale část e, ale jednalo se o tom na té části, na které my jsme nebyli pozvaní. Tak já jsem se zeptal, Položil jsem otázku z pohledu jednotnosti evropského rozpočtu a silně prosazované vůle Evropského parlamentu od začátku. Bylo to ve zprávě Šurovy komise a, a e, s tím, že skupiny chtějí zesílit tuto část výboru Šure eh, a eh, potřeby eh, za, udržet jednotu evropského rozpočtu a v jediném dokumentu mít všechny závazky, které jsou spojené s evropskými politikami a solidarity mezi státy členskými, členskými státy Evropské unie. To je princip, který my aplikujeme v každé zemi. Je to základní demokratický princip, který umožňuje zaprvé kontrolovat efektivnost využití všech finančních prostředků a parla- zajišťuje parlamentní eh, a, a, a mediální kontrolu rozpočtu. A já jsem uvedl, že v této souvislosti parlament si přeje aby Evropský parlament pomo- rozvojové pomoci se vrátil do rozpočtu, aby programy Evropské komise, které, programy, které komise chce dostat ven z rozpočtu jako ITER a ŽMS a podobně, aby se tedy tam vrátili s příslušnými částkami a že obecně všechny závazky, které je možné přijmout z titulu bankovní unie, sílení měnové unie, aby byly součástí evropského rozpočtu, pokud se jedná o aplikaci e, komunitárních smluv, a nebo aby byly publikovány jako příloha rozpočtu pokud jsou předmětem mezivládních dohod, které nejsou formálně součástí komunitárního rámce. A já jsem zmínil problém e, toho centrálního rozpočtu eurozóny. Při té příležitosti jediný ministr z těch 28, protože Chorvati tam taky byli, který hovořil přímo o rozpočtu eurozóny byl německý ministr. A on řekl zcela jasně, nebo nechal se slyšet, že to je myšlenka, která přišla minimálně z části z Berlína. Ale slovo rozpočet je nevhodný. Nevhodné. Politická vůle je zesílit solidaritu především mezi státy eurozóny pomocí přiměřených finančních prostředků, ale tyto finanční prostředky nespadají do rozpočtu. Viděli jste, že v návrhu závěrů Evropské rady v tomto týdnu předseda Van Rompuy dal odstavec na toto téma a už nehovoří o centrálním rozpočtu eurozóny, ale o rozpočtových kapacitách fiscal capacities anglicky. Já si myslím, že dnes večer nebo zítra, zítra podle závěru rady uvidíme, jaký je rozdíl mezi rozpočtem a rozpočtovými kapacitami. Ale my jsme jasně uvedli, že parlament nemůže souhlasit s víceletým finančním rámcem, pokud nebudeme znát podrobnosti ohledně eventuálních návrhů nebo plánů rady ohledně dalších rozpočtů, fondů a prostředků. A naši zpravodajové mají v úmyslu navrhnout posílení příslušné odstavce průběžné zprávy aby to vyjádřili mm, jaksi silnými nebo výraznými slovy. To, to mi připomíná kontaktní skupinu, která se šla včera a během schůze předseda Schulz řekl, že potřebuje argumenty pro dnešní radu a takže jsme se s ním dohodli na tom, jakým způsobem vyjádří nebo jak, jakou formou vyjádří před radou to, co já jsem tady teď řekl, možná trochu neobratně. A dohodli jsme na této schůzi z kontaktní skupiny, že vyzýváme eh, zpravodaje, aby připravili pozměňovací návrhy k průběžné zprávě, které by mohly být předloženy nikoli rozpočtovým výborem nebo jménem rozpočtového výboru, ale z politických důvodů, politickými frakcemi, minimálně těmi politickými frakcemi, které se považují za přátelé víceletého finančního rámce. A takové pozměňovací návrhy pak budou předloženy na plenárce příští týden. Takže Tolik z mé strany. Možná Ivalo by nám mohl říci, co se chystá dát do pozměňovacích návrhů. A samozřejmě také Jean-Luc a Jutta a všichni, kteří budou mít zájem vzít si slovo. Ivalo. Uh, uh, thank you. Uh, we are... Děkuji. My stále ještě pracujeme na pozměňovacích návrzích, protože Reimer je na cestě a musíme finalizovat ten přesný text, ale víceméně to bude zhruba takto. Za prvé bude tam nový bod odůvodnění, který odkáže na článek 310 smlouvy. V tom smyslu, že v rozpočtu by měly být vlastně všechny příjmy a výdaje rozpočtu, tak eh, jak je to v souladu s principem jednoty rozpočtu. Pak další bod odůvodnění který uvádí, že tam, kde evropský rozpočet eh, už poskytuje záruky pro střednědobou eh, platební rovnováhu, eh, tak musí být i záruky ESFM. To znamená, tam hovoříme o tom, že ten evropský rozpočet už poskytuje záruky pro tyto věci. A pak bychom tam vložili odstavec, v návaznosti na to, co řekl pan Van Rompuy, a tam se řekne, že jakékoliv nové rozpočtové kapacity členských států eurozóny s cílem přizpůsobit se eh, asymetrickým nárazům specifickým pro konkrétní zemi, Strukturální reformy nad rámec funkcí MFF musí být prováděny v rámci Unie Hovoříme tam o tom, že podle smlouvy jakékoliv nové rozpočtové kapacity musí být součástí evropského rozpočtu v souladu s jeho jednotou a můžeme také říci, že takovéto rozpočtové kapacity by mohly být součástí nějakého nového okruhu víceletého finančního rámce, tak, aby se ukázala eh, prokázala viditelnost a transparentnost této části rozpočtu. Takže bychom takovýto okruh mohli zahrnout i do rozpočtu. To je zhruba, co navrhujeme. A pak je to takový spíše menší pozměňovací návrh týkající se vlastních zdrojů, kde vlastně vyzýváme členské státy, aby navrhli posílenou spolupráci. Ta už vznikla a teď tedy vzýváme komisi, aby reagovala na návrh členských států. Děkuji. Žáliku, chceš něco říci? No, protože pak Já k tomu nemám moc co dodat, pane předsedo. Skutečně zásluhou té eh, naší akce je to, že ten negotiating box obsahuje i víceletý finanční rámec, na to jsme vždy poukazovali. Rada ovšem pokud jde o obsah vlastních, v podstatě eh, téměř nediskutovala na toto téma, nediskutovala i o otázce DPH. My se snažíme na ně v tomto smyslu přetlačit naší zprávou. Pokud jde o daně z finančních transakcí, ta byla součástí té posílené spolupráce a některé státy nechtějí vlastní zdroje, eh, jiné říkají, ano, ale pouze pro takzvaný rozpočet eurozóny, což znamená, že tady je riziko, že na listopadovém summitu se nebude tolik hovořit o MFF nebo tom víceletém finančním rámci v pravém slova smyslu a že u vlastních zdrojů nepřijde žádný konkrétní návrh. Komise také není e, připravena předložit na stůl nějaké další návrhy, což by bylo nezbytné, pokud by se nějak nedokončila ta myšlenka daně z finančních transakcí a byl by tam potom už e, vlastně jenom ten aspekt DPH. Takže já myslím, že se asi dostaneme do dosti složité situace v listopadu, i když je pravda, jak jste řekl, že to téma stále zůstává na stole. Ano, abychom to mm, tak nějak porovnali eh, k ginekologického hlediska, máme naději, že to dítě se narodí, ale bude eh, v podstatě eh, se rodit tak dlouho jako mamut, takže není úplně jisté, že v listopadu už bude na světě. Takže tak, taková je situace i situace s pozměňovacími návrhy. Myšlenka je taková, že by ty pozměňovací návrhy měly být spolu podepsány a prezentovány politickými frakcemi na plenárce. Chce se k tomu ještě někdo vyjádřit nebo se zeptat? Nikoli. Takže vám děkuji. A teď můžeme přejít k následujícímu bodu. Bod 5 Fernandez to už máme za sebou a tím se dostáváme k bodu 7. Já dám slovo Jutě Hauk, která bude hovořit o změně nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví. Prosím. Já, uh, eh, Europe... Děkuji. Evropský orgán pro bankovnictví se jmenuje orgán, ale jedná se zde o agenturu. Tak, jak momentálně vypadá a je vybavena, tak my jsme o ní rozhodli takto v loňském roce prostřednictvím legislativního aktu. A nyní je tomu tak, že šéfové státu a vlád v červnu řekli, že si přejí posílený dohled nad bankami a ze systému ESM by bylo možné rekapitalizovat banky přímo, tak proto komise navrhla, aby to v principu byla Evropská centrální banka, která bude vykonávat bankovní dohled a zároveň e, to znamenalo, že je třeba změnit kompetence Evropského orgánu pro bankovnictví EBA. My teď tu nejsme o to, abychom komentovali, zda to bylo rozhodnutí rozumné nebo ne. Na tom pracuje náš příslušný odborný výbor, výbor Ekon to projednává a jak bude vypadat výsledek, to my teď ještě nevíme, ale jasná je věc tato, že to, co my máme v našem stanovisku, a které má nějaké čtyři pozměňovací návrhy a týká se eh, de facto právního základu, tak tam jde o to, že my chceme vědět, jak bude agentura EBA financována. Nechceme, aby tomu bylo jako v minulosti, že se to dozvíme teprve v okamžiku změny a potom to budeme řešit, muset řešit v to standardním rozpočtovém postupu, ale my chceme, aby komise i hned, jakmile bude uzavřen legislativní proces, nám předložila pozměněný finanční výkaz, abychom věděli, kterým směrem se to celé bude ubírat abych vám na základě těchto informací a toho nového financial sheet viděli, zda to, co komise má ve svém návrhu, zda to také bude dostačující. Samozřejmě budeme muset jednat s radou podle článku 47 a dohodnout se, jak to celé bude financováno, to je jasné. A třetí pozměňovací návrh, ten se věnuje tomu, že výsledek, který společně s radou a s komisí byl vyjednán po více než tříleté práci, že tento výsledek si přejeme také vidět zrealizovaný. A během této činnosti také bylo stanoveno, v jakém rámci se musí starat jednotlivé země, ve kterých agentury sídlí, o ty agentury. Jaké podmínky musí agenturám na, poskytnout. A na to poukazuje pozměňovací návrh číslo 3. Pozměňovací návrh číslo 4 je naprosto jasný. My se nepřejeme, aby se komise tvářila tak, jako kdyby všechny nové úkoly, který momentálně EBA zaměstnává, aby to museli odvádět stávající zaměstnanci EBA, ale my si přejeme, aby komise i zde dohlížela na to, aby byl k dispozici dostatek personálu pro vyřizování pracovních úkolů. Takže to jsou čistě eh, rozpočtové pozměňovací návrhy, které my zde máme v našem stanovisku, vlastně by to měla být samozřejmá věc. Ale zkušenost nás naučila, že je lepší se ozvat, co by rozpočtový výbor a na tyto věci poukázat. A toto je výsledek tohoto poukázání. Děkuji. Děkuji, Juto, to bylo velice jasné. Jsou nějaké dotazy na YouTube, připomínky, komentáře, návrhy? Ne. Děkuji tedy naší zpravodajce. A tím se můžeme eh, podívat na bod číslo 9, eh, mechanismus civilní ochrany Unie. Navrhovatelem je pana Stavra Kakis. Děkuji vám, kolegyně a kolegové. Evropská komise předložila návrh týkající se nového mechanismu civilní ochrany v Evropské unii. Cílem bylo aby se posílily aktivity členských států v této oblasti civilní ochrany. Dámy a pánové, nesmíme zapomenout na to, že civilní ochrana má přidanou hodnotu a také je to významný prvek solidarity, kterou vyjadřuje Evropská unie vůči svým občanům i vůči občanům třetích zemí. Návrh usiluje o, to, o zvýšení účinnosti eh, prevence katastrof EU i mimo ní. Víme, že příprava a prevence je správnou reakcí na katastrofy. Proto mě těší, že je k problematice přistupováno celostně ze strany komise. Zvláště pak si cením té skutečnosti, že se zde odkazuje na řízení civilní ochrany před katastrofami. Příslušné podklady máte k dispozici. Já bych se rád soustředil na dva klíčové pojmy stanoviska, a sice je to prevence a synergie s ostatními finančními nástroji. Prevence má zásadní význam. Prevence katastrof je stejně důležitá jako e, řešení jejich následků. A proto je třeba mít i dostatečné prostředky pro prevenci právě na základě dosavadních zkušeností a používání osvědčené praxe. Komise navrhuje, aby členské státy informovaly o svém systému e, řízení v oblasti civilní ochrany. Co se týče opatření v EU mimo ní a vysokých nákladů na likvidací následků katastrof, to je komplikované téma. Byly problémy například v roce 2011, kdy došlo k obrovským škodám zemědělství jinde, v a celková škola, škoda byla na 700 milionů eur. Nebo jiný příklad, ve stejné zemi kde také byly využity prostředky fondu Solidarity. Ještě se to eh, projednává, to jsou země třesení v oblasti Emilia Romáňa v květnu. Tam byly skutečně eh, velké škody, už jsme to dnes zmiňovali, a prostředky, které je třeba dát k dispozici, jsou mnohem vyšší než prostředky, které navrhuje komise pro ten sedmiletý rámec. Jsme si vědomi toho, že členské státy dělají mnoho kroků, aby napravili situaci, ale je důležité také sledovat synergii s jinými finančními prostředky eh, a fondy Evropské unie, zde je opravdu důležité mít synergie, například strukturální fondy a fond soudržnosti lze využít na podporu investic, které slouží k prevenci katastrof. Je třeba také využít synergie eh, v oblasti růstu, týká se to také například jaderné bezpečnosti. Opatření, která nastávají po určité krizové situaci. Zde je třeba zajistit komplementaritu také například eh, s humanitární pomocí EU, dobrovolnictvím a rozvojovým fondem a podobně. Existovaly případy, kdy fondy nebyly čerpány včas, proto je důležité, abychom se ještě jednou podívali na příslušné ustanovení, protože je důležité, aby se zjednodušilo čerpání tak, aby eh, fond byl flexibilněji využíván. To je zatím vše. Děkuji. Merci, monsieur le rapport. Děkuji, pane zpravodaji. Takže pokud jde o návrhy pana Stavraka Kisek vytvoření nového mechanismu civilní ochrany, který, jak vysvětlil, bude doplňkem k Fondu Solidarity, máte někdo něco, dotazy, připomínky? Ano, Alda. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala kolegovi, panu navrhovateli, za jeho komentáře k tomuto mechanismu civilní ochrany Unie. Myslím totiž, že to je velice důležité téma, já jsem členkou výboru pro životní prostředí, takže jsem předložila několik pozměňovacích návrhů k tomuto textu na eh, výboru Envy a myslím, že i na rozpočtovém výboru je možné tedy navrhnout několik málo pozměňovacích návrhů a také je tedy předložím. Obecně souhlasím s panem navrhovatelem eh, i ohledně toho, že navržená výše finančních prostředků není dostatečná eh, v případech, že dojde k nějaké eh, živelné katastrofě nebo ke katastrofě způsobené člověkem. Co se týče pravomocí tohoto výboru, chtěla bych říci, že návrh komise předpokládá 53 na civilní ochranu v EU a 47 pokud se nemýlím, na eh, civilní katastrofy mimo Unii. A já si myslím, že je třeba navýšit tu civilní ochranu uvnitř Unie podstatným způsobem a snížit tu pomoc mimo Unii. A to z několika důvodů. Mimo jiné proto, že částka na tento mechanismus je relativně nízká a také proto, že si myslím, že je vhodné, aby tento nástroj byl vybaven skutečným rozpočtem, má být funkční. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nikdo další se nehlásí? Dobře. Děkuji tedy našemu navrhovateli. Připomínám, že lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je zítra v 10 hodin. Hlasování na rozpočtovém výboru bude 15. listopadu, tak aby výbor pro životní prostředí, který je příslušný, mohl hlasovat 28. listopadu a tento text by měl být projednáván na plenárce v lednu. Děkuji vám. A teď jsme předběhli náš časový rozvrh, což je skvělé a můžeme rovnou přejít k hlasování. Možná tedy na chvilku přerušíme, abychom zajistili, že ti členové, kteří jsou v budově, nikoli však ještě v sále, mohli se k nám připojit jsem rád, že ta politická rovnováha, která tady na začátku schůze eh, nebyla, se teď trochu eh, obnovila díky přítomnosti eh, skutečně mimořádně kvalitní členů z naší frakce. A chci hned říci, že ty hlasování eh, by neměla trvat příliš dlouho a navrhuji tedy koordinátorům, abychom se v tomto sále sešli hned po hlasování a mohli tak využít ještě přítomnosti eh, tlumočníků a pak do konce dopoledního programu bychom tady mohli vše skončit a vrátit se do svých volebních obvodů. Dobrá. Takže na chvilenku přeruším. Chers collègues. Vážení kolegové, takže budeme pokračovat v práci. Já jsem se dopustil chyby, když jsem to jednání přerušil, protože vlastně jsem myslel, že ti, co tady nejsou, přijdou a místo toho ti, co tady byli, odešli. tak ve Francii tomu říkáme, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly a to je přesně tento případ. Takže e, mohu předpokládat, že e, tady jsou e, všichni. Nevidím tu koordinátora za socialisty, ale určitě dorazí. En tout cas, euh, je crois... Každopádně myslím, že asi mohou všichni hlasovat. Nemáme tady nadbytek účastníků z žádné skupiny. Zelení rozhodně nemají nadbytek. Budeme tedy postupovat eh, v tom naplánovaném pořadí, to znamená nejprve eh, opravný rozpočet Eh, číslo čtyři, říká pan předseda. Tak eh, oprava číslo pět. Francesca o tom před kolenkou hovořila. Máme tam ústní pozměňovací návrh, který vám byl rozdán. Budeme hlasovat en blok o ústním pozměňovacím návrhu a opravném rozpočtu s tím upřesněním, které je poměrně důležité, a sice, že to je politické hlasování informativní. Nemůže to být právní hlasování. A tak přichází paní Andreasen. Marto, vítejte. Snažím se tady zabavit schůzi, než se usadíte. Takže je to hlasování o opravném rozpočtu číslo 5. Bude to pouze informativní politické hlasování, protože rada ještě nehlasovala. Vysvětloval jsem před chvílí, že bychom rádi, aby Rada interpretovala protokol číslo 1 k Lisabonské smlouvě s tou možností ehm, zrychleného řízení. Mezitím přišel Jeran Ferm a můžeme tedy unblock hlasovat o opravném rozpočtu číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Takže schváleno i s tím ústním pozměňovacím návrhem a já děkuji Francesce Balzány. Pak tady máme uvolnění prostředků z fondu Solidarity, to je právní základ. Fernandesova zpráva, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden se zdržel. Schváleno. Bod 12. Spravodajem je Láslo Šurián. Máme pozměňovací návrhy. Spravodaj není přítomen, ale e, víme, jaký je jeho názor na jednotlivé pozměňovací návrhy. Je to také využití. Ne, tak není to teď Fond Solidarity, ale je to Fond pro přizpůsobení se globalizaci ve prospěch e, společnosti Vestas z Dánska. Pozměňovací návrh 2 byl stažen. Pozměňovací návrh 3 Helgi Triple. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Tak to budeme muset ověřit elektronicky, pokud máte sebou karty. Donc, c'est l'amendement. Pozměňovací návrh. Tak ještě ověříme, zda jsme usnášení schopní. Ano. Jaké jsou pokyny naší frakce, jak mám hlasovat? Tak, netlačte na předsedu, prosím. Tak, končím hlasování. Všichni hlasovali, jaký je výsledek. 12 pour, 12 pro, 11 proti. Vy jste byl pro? Mně to tady nefungovalo. Contre. A vy jste proti. Takže vy jste proti, Žáluk je taky proti. Takže to je 13 proti a 12 pro. Tak možná to uděláme ještě jednou. Nechci tlačit, ale jenom prostě budeme znovu hlasovat ještě o tom tež. Takže ještě jednou hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3, zpravodaje proti. Hlasujte, prosím, je nás tady 25 s hlasovací kartou. Všechny hlasovací karty fungují, končím hlasování. 12 pro, 13 proti. Všichni měli hlasovací kartu dobře, takže je to zamítnuto čtyřka od Perváš Berec. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Dva, tři. Zdrželi se? Schváleno. Pětka, stejný autor, zpravda je proti. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to je stejná většina jako před chvílí, ale budeme o tom hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 5, zpravodaj je proti, je nás tady 25, končím hlasování, všichni hlasovali výborně. 11 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel, takže zamítnuto. Šestka od Alexandra Alvara, zpravoda je pro, kdo je pro? Proti? Jeden, kdo se zdržel, schváleno. Dále máme několik pozměňovacích návrhů od Pervenche Beres až na konec stránky. Můžeme o těchto čtyřech hlasovat en blok? Ne? Kolegové liberálové si to nepřejí, takže sedmička. Kdo je pro? Proti? Jeden, dva, tři. Zdrželi se. Schváleno. Osmička. Kdo je pro? Proti? 3, zdrželi se schváleno. Devítka, kdo je pro? Proti? 4, 5, zdrželi se schváleno. Desítka, kdo je pro? Proti? 1, zdrželi se schváleno. Takže ty, ta většina je tam různá. Dvanáctka od Alexandra Alvara. Zpravodaj je proti, kdo je pro? 6, 7, proti, ostatní, zdrželi se, zamítnuto. Jedenáctka od Richarda Ashwortha, zpravda je proti, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, stejnou většinou. Třináctka od Pervanš Beres, zpravda je pro, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka od Richarda, zpravda je proti, kdo je pro? 4 proti, většina, zdrželi se, zamítnuto. 15 od Pervanš Beres, zpravodaje je pro, kdo je pro? Proti, jeden, zdrželi se, schváleno. 16 od liberálů, zpravodaje je proti, kdo je pro? 7, 8, proti, více než 8, zdrželi se, Zamítnuto. Sedmnáctka od Perváš Beres. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Osmnáctka od Perváš. Tentokrát je zpravodaj proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A u bodu odůvodnění pozměňovací návrh od liberálů. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? proti? Zdrželi se zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování elektronickou cestou. Máme všichni karty, hlasujte prosím. Končím hlasování, všichni hlasovali. 18 eh, pro, 4 proti, 3 se zdrželi, blahopřejeme zpravodaji. Eh. Bon, alors, euh... Dobrá. Takže budeme hlasovat současně o příslušném převodu, což je převod 28, který odpovídá tomu programu, který jsme právě odhlasovali. Kdo je pro? Proti? tři, čtyři, vzdržel se? Dobrá, takže ten převod je také schválený. A dále máme uvolnění prostředků ze stejného fondu, ale tentokrát je to na žádost Manroland v Německu. Tady nejsou pozměňovací návrhy. Sekretariát nějak zaspal, koukám. Dobrá. Čtyři pozměňovací návrhy per váš. Můžeme o nich hlasovat tam blok? Dobrá. Zpravoda je pro. Kde je pro? Proti? Tři. Drželi se? Všechny jsou schválené. Pozměňovací návrh 6 liberálů. Zpravoda je pro. Kde je pro? Proti? Čtyři. Zdrželi se? schváleno. 7-8 pervanš en bloc, zpravodaj je pro, kde je pro, proti, 4, drželi se, schváleno. 9, liberálů, zpravodaj je proti, kde je pro, 5, 6, proti, zamítnuto. 10, pervanš, pravoda je proti, kdo je pro? Proti. Všichni ostatní zdrželi se zamítnuto. 11 liberálů, 11 a 12. Amblok. Zpravoda je proti, amblok, kdo je pro? 5, 6, kdo je proti? Většina zdrželi se zamítnuto. Návrh 1 liberálů, zpravodaje je proti, kdo je pro? 7, kdo je proti? Ostatní zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Koordi- liberální koordinátor zřejmě má nějaké instrukce ale můžete volně, ale váš koordinátor tam něco, myslím, říká. Dobrá, tak již je 18 pro, 4 se zdrželi, teda 4 proti a 3 se zdrželi. Je tedy schváleno, blahopřeji. A nyní tedy hlasujeme o příslušném převodu 27. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Juta a Marta jsou proti. Zdrželi se? Návrh byl přijat. Trošku jinou většinou než předchozím hlasování. A nyní zprávo Alda o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci a to bude podstatně delší hlasování. Euh, Takže, tady máme další hlasovací seznam a Alda nám vysvětlí, co navrhuje. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, eu queria só dizer umas breves palavras antes da votação. Děkuji vám. Já jsem chtěla krátce něco říci, než budeme hlasovat. Samozřejmě chci poděkovat všem frakcím za jejich spolupráci. Konaly se různé schůzky, tak abychom vyformulovali co nejlepší možné znění. Jsem toho názoru, že bylo důležité zachovat tento fond a všichni také zde vyvíjeli úsilí v tomto duchu. Důležité také bylo zjednodušit postup, protože dosavadní postupy byly velice komplikované, zdlouhavé a bylo třeba to změnit tak, aby ti, kdo potřebují prostředky z tohoto fondu, mohli fond využít včas. A je důležité toto vykonané úsilí podtrhnout a to i s ohledem na cílové skupiny. Nepodařilo se nám zde dosáhnout úplné jednomyslnosti, nicméně přesto dostatečného konsenzu na tom, že bychom měli tento fond v daném rámci zachovat. Protože jinak by to byla spíše taková platonická záležitost. Tento fond už pomohl více než 90 tisícům zaměstnanců ve 20 zemích EU a i v takových zemích, kde se jejich vlády stavěly proti dalšímu fungování tohoto fondu. Byli jsme toho svědkem i v nedávné době. Minulý týden se konalo hlasování, kdy šlo o poskytnutí finančních prostředků pro m, mm, některé případy katastrof v některých zemích EU a v souvislosti s pozměňovacím návrhem 53, ten podporuji, tam byla chyba v seznamu, takže 53 tam jsem pro. A dovolte mi poukázat ještě na dva pozměňovací návrhy ve zprávě u toho původního stanoviska. Tam šlo o to, byl to tady pozměňovací návrh 11 a tam šlo o to, že by se stanovil počet zaměstnanců na 200 a potom 18. Tam bylo navrhováno navýšení eh, o 10% u zemí, které jsou v problematické situaci. A zde chci poukázat ještě jednou na otázku financování a říci, že pokud v dnešní době máme ještě relativně málo zemí, které toho nyní využívají, tak v budoucnu to může být jinak, může to být více zemí a žádná země není schopná zaručit, že nebude nikdy v budoucnu tento fond potřebovat a nevyužije i toho navýšení o 10%. Děkuji. Très bien. Výborně. Takže děkuji paní zpravodajce. Všichni mají hlasovací seznamy? Takže přistoupíme k hlasování. Pozměňovací návrh 23 liberálů zpravodajka je proti, kdo je pro? Osm. Kdo je proti? Většina zdrželi se, návrh byl zamítnut. Hlasování en bloc o zemědělcích. Pokud budete hlasovat pro zemědělce dáme pryč, čili pokaždé, když se objeví slovo zemědělci, to je děsivé. Ale pokud budete hlasovat proti, necháme zemědělce všude. Čili rozhodneme se řešit a zemědělce en blok. Buď budou úplně uvnitř nebo proti. Kde je pro hlasování en blok pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? 2 proti. Zdrželi se. Návrh byl přijat a tudíž z celého textu a pozměňovacích návrhů se vypustí slovo zemědělci. Návrh 68 liberálu zpravodaje proti, kdo je pro. 6, kdo je proti, většina zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? 8. Drželi se? Návrh byl přijat. A tak se dostáváme k návrhu 73 Angeliky Vertman. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Proti? Tak budeme muset hlasovat elektronicky. A Mezi tím máme o jeden, jednu hlasovací kartu navíc, dobrá. Všichni hlasovali, je to rychlé. 15 pro 11 proti, návrh byl přijat. Návrh 74 liberálů, zpravodaje proti, kde je pro? Liberálové konzerva, konzervativci, kde je proti? Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh B. Kde je pro? Kdo je proti? 8. Drželi se? Děkuji, návrh byl přijat. Návrh 11 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Drželi se? Většina byla proti. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. 84 odpadá? Ano, odpadá. Takže kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Takže padá i 88. A nyní kompromisní návrh E, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 99. Pravoda je pro, kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl zamítnut. Návrh 100. Tentokrát je zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 101. Zpravoda je proti, kde je pro? Navrhovatele a demokrati. Omlouvám se, aha. 6, kde je proti? Drželi se. většina lidí nehlasuje, ale spíš se zdá, že e, je, je většina proti, takže je to zamítnuto. Nebo chcete to zkontrolovat elektronicky, dobrá. EPP má nějaké instrukce? Dobrá, aha, tak jo. Je to takové. Alexander e, to vyjednal velmi sofistikovaně. Takže hlasuje jenom 21 lidí, čili pět neví, jak hlasovat. Zkuste to, prosím. Zkuste se tak nějak vyjádřit. Můžete se zdržet, no ale aspoň se účastněte hlasování. Tak, dobrá, končím hlasování. Všichni hlasovali 12 pro, 14 proti. Takže to bylo opravdu zamítnuto. A 102 zpravodaje pro, kdo je pro, proti, nikdo, zdrželi se, návrh byl přijat jednomyslně. Návrh 103, Barbary Matera, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, návrh 104, kdo je, eh, je proti, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Návrh 105, celé řady předkladatelů. To je katalánský, katalánský návrh. To je zajímavé eh, z etnologického hlediska. A zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, zdrželi se. A podporujeme Katalánsko, návrh byl přijat. To podporujeme separatisty? To je interní problém eh, španělského království. To bychom si nedovolili do toho zasahovat. Návrh 106 Angeliky. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh F, kdo je pro? Všichni ne. Kdo je proti? Zdrželi se? většina pro. Návrh byl přijat. Návrh 109 Barbary je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl přijat. Můžeme potom vzít návrhy Alvara, všechny tři en blok nemůžeme. Dobrá, 114. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 115, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A 116, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 119. Zpravoda je proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 118. Zpravoda je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Ostatní, dobrá. Zamítnuto. 117. Zpravodaj pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 120, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A teď můžeme 121 a 122 vzít dohromady? Ne, dobrá. 121. Zpravodaje pro. Kde je pro? Proti? Drželi se. Návrh byl přijat. 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat. 123 a 124 jsou identické. Zpravodaj se k tomu nevyjádřil. Kdo je pro? Ty jsou identické. 126, 124 a zpravodaj tomu nemá názor, kde je pro, proti. Zdrželi se, návrh byl zamítnut, nebo oba návrhy. 125, zpravodaj je proti, kde je pro. Kde je proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 18, návrh zpravodaje je kompatibilní. Prý ano. Se 125 zpravodaje pro kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 130. Zpravodaje pro kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 131 je kompatibilní s kompromisem F. Zpravodaj je pro, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 132. Zpravodaj je pro, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 19 zpravodaje, kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 133 Barbary je pro. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 134. Kdo je zpravodaj pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Návrh byl zamítnut. A nyní kompromisní návrh G. No later than 12 months. Kde je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 139, zpravodaj je pro, kde je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. Návrh 138 a 140, můžeme je dát en bloc, zpravodaj je proti? Ne, dobrá, dobrá pracujete opravdu precizně. Takže 138, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Zpravodaj, dobrá, takže zamítnuto, 140. Hajde, prosím. Myslím, že jsme zapomněli hlasovat o návrhu 20. It was withdrawn. Ten návrh byl stažen. Na mém hlasovacím seznamu žádný pozměňovací návrh 20 nefiguruje. Ten byl stažen. Říká zpravodaj. Dobrá. A teď jsem se ztratil. 140. Děkuji. Zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 141 zpravodaje pro, kde je pro? Proti? Budeme to muset zkontrolovat elektronicky, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 141. Zahajuji hlasování. Máme tady o dva lidi víc, kteří tu mají e, zasunuté karty, ale nehlasují. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh byl přijat. 142. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat obrácenou většinou. 143. Tady máme oddělené hlasování. První část by 31. December 2021. Zpravda je pro, kde je pro? Proti? Raději, raději si to zkontrolujeme elektronicky, protože je to těsné. Jedná se o první část pozměňovacího návrhu 143. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Všech 27 hlasovalo, 14 pro, 13 proti. Takže první část je schválená, druhá část delete the text with the assistance of external experts. Pravda je proti, kdo je pro? Proti? Děkuji. Nikdo to neobhajuje, takže druhá část mizí. A nyní preambule. Návrh 24. Zpravodaj proti, kdo je pro? EPP, vidím, a já vlastně. Kdo je proti? Všichni ostatní, dobrá, tak, jako bychom tu nebyli. A máme tady tři Izabely Durand. Uděláme všechny tři naraz? Ne, Jean-Luc je děsný. Takže musíme postupně. Návrh 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Návrh byl přijat 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Je pravda, že tam byl rozdíl. Návrh 28, zpravodaje proti, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pana Kotyní. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? A EPP je pro? Aha, pardon, to jsem si nevšiml. Dobrá. Takže s podporou mamutů tento pozměňovací návrh byl přijat. 30. Tentokrát je zpravodaj pro. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Návrh byl přijat. 31. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 35. Liberálů zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 39. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní 47. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 48 liberálů a 49 jsou identické a kompatibilní zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Takže návrhy byly zamítnuty. A nyní pozměňovací návrh 50. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? A ten odpadá vlastně. Ten odpadá, protože jsme odhlasovali návrh 47. Pak je tady ústní pozměňovací návrh zpravodaje, který neodpadá. Je to k odstranění části textu The inclusion of pecuniary allowances in a coordinated package of personalized services should therefore be restricted. Takže kdo je pro odstranění těchto slov? Tři, čtyři, pět. Proti? Většina. Návrh byl zamítnut. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A 53, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Další odpadá. 55, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl přijat. 56 Angeliky, zpravodaj proti, kdo je pro? Proti? Drželi se, návrh byl zamítnut. 57 zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? Drželi se, zamítnuto. Návrh 6 zpravodaje, identický s 58, kdo je pro? proti, zdrželi se, návrhy byly přijaty, návrh 7 zpravodaje, kdo je pro, proti, takže to zkontrolujeme elektronicky. Zdá se mi, že většina je proti, ale raději se o tom ujistíme. Hlasujte, prosím. Ti, kdo zrovna netelefonují, prosím, ať hlasují. Končím hlasování. 12 pro, 13 proti. Dobrá. Čili zamítnuto. 64. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, návrh byl přijat. 65, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti zdrželi se, návrh byl přijat. A můžeme a en blok 66, 67 hlasovat najednou? Ne, nemůžem. Dobrá. Takže 66, zpravodaj pro, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat jednomyslně. A 67, kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 4 proti, 5 se zdrželo, blahopřeji zpravodaji. Bylo to, byla to zpráva na důležité a obtížné téma. Takže nyní můžeme přistoupit k převodům. Zbývají nám ještě nějaké? Dávám slovo k bodu 15 Francesce. Grazie, presidente. Abbiamo... Mm, děkuji vám, pane předsedo. Ano. To je rozsáhlý balíček převodu prostředků, dvě už jsme řešili, číslo 2728, globalizační fond, a už jsme o tom hlasovali v souvislosti s danou zprávou. Nyní dochází k řadě převodu prostředků. Nejdůležitější je globální, to znamená návrh komise, že je třeba to udělat ještě před schválením opravného Eh, rozpočtu, tady před opravným rozpočtem číslo 6. Je to asi 419 milionů eur a to je docela navýšené číslo, když to srovnáme s loňským rokem. Tehdy to bylo nějaký, něco přes 700 milionů a před dvěma lety dokonce o necelé 2 miliardy. To tedy znamená, že plnění rozpočtu se výrazně zlepšilo, to je dobrá zpráva, jsme také na, konči, na konci období finančního plánování, ale také se ukázalo, že převody prostředků nestačí ke konci roku. Takže letos je to opravdu jenom v omezené míře. A rubriku 1b komise ponechala zcela stranou protože částka by byla velice vysoká. Takže rozpočtové linky, které spadají nyní po ten globální převod, to, těch je docela hodně, je to 65 rozpočtových linek, které se posilují a týkají se všech kapitol, kromě kapitoly 1b, tedy okruh 1b. A teď je to nějakých, myslím, 43 nebo 45, ano, 45 rozpočtových linek dohromady. Převody prostředků jsou většinou omezené, jenom 13 rozpočtových linek je takových, že překračují 10 milionů eur a to je zvláště důležitá kapitola týkající se výzkumu a malých a středních podniků. Tam je posílení 18 milionů 22 milionů Galileo a 17 pro ev- eh, evropský satelitní programy EGNOS a Galileo, rubrika 2. Jsme tady ještě u těch 13 položek nad 10 milionů, takže rybolov, extrémně odlehlé oblasti, potírání zločinu a potom okruh 4 tam je navýšení 64 milionů na humanitární pomoc a 34 na potravinovou pomoc. To jsou tedy ty nejvýznamnější položky nad 10 milionů. Jak už jsem říkala, týká se to 45 rozpočtových linek. Nejzásadnější je projekt ITER, tam dochází k převodu 90 milionů. A rozpočtová linka týkající se jaderné bezpečnosti přechodných opatření, jde tam o snížení 30 milionů související s ukončením činnosti jaderných elektráren. Dále dochází ke snížení jedné rozpočtové linky v okruhu 4, to je e, pomoc eh, pro obnovení Afganistánu. To jsou tedy nejdůležitější body. Ale přesně celkově vzato je to relativně malé množství, protože je to asi čtvrtina toho, co jsme převáděli v roce 2011. Další důležité převody prostředků, já si myslím, že důležitá je ta 31 a 32. O tom jsme detailně diskutovali během schvalování rozpočtu pro rok 2012, převod 31, tam jde o uvolnění rezervy, kterou jsme plánovali pro šengenský informační systém. Do rezervy jsme dali 9 milionů a chtěli jsme po komisi, aby v průběhu roku 2012 ještě dořešila několik technických detailů souvisejících s pokrokem v tomto programu. Jednala se různá jed, konala se jednání s komisí a myslíme si, že nyní tuto rezervu tedy můžeme uvolnit. Potom 32. Tam jde o 50% zrušení eh, rezervy, kterou jsme měli v souvislosti s Frontexem. Opět v rozpočtu z roku 2012. Zvláště šlo o činnost eh, Frontexu ve východním středomoří. I tyto činnosti byly velmi rozsáhlé v roce 2012, takže si myslím, že by bylo vhodné uvolnit alespoň 50 rezervy, kterou jsme naplánovali loni. To by byly tedy ty nejvýznamnější body, nicméně v balíčku je toho ještě více. Většinou jsou to také různé technické úpravy, které se týkají toho, že zkrátka objektivně nebylo možné ty peníze čerpat předem, takže musíme postupovat takto. Francesca. Děkuji, Francesco. Pak jsme také eh, po vypracování pořadu jednání obdrželi návrh na převod číslo 34. Je to převod kolika? Sedmi? 0,7 milionu v rámci lifelong learning, takže možná bychom také o tom mohli hlasovat, pokud jste připravena, paní zpravodajko. Dobře. Takže zpravodajka nás seznámila s obsahem toho celkového ročního převodu, který je poměrně vysoký, pokud jde o částku a počet dotčených rozpočtových položek a potom s dalšími návrhy převodu. Jsou nějaké dotazy? Sidonia. I have, I have a Já mám komentář a přemýšlím, jestli naše zpravodajka bude souhlasit. Když jsem si četla vysvětlení, které předložila komise, tak mám pocit, že mnoho z těchto převodů, neli všechny, souvisejí s určitými spožděními, eh, kdy eh, vlastně partneři něco nesplnili, eh, smlouva nebyla splněna. Je to takové dost podobné ve všech případech. Předpokládám tedy, a teď mluvím u, o položkách, kde došlo ke snížení. Eh, předpokládám, že tyto peníze budou vyžádány později to znamená, že to neznamená, že vlastně zmizí úplně ty částky, ale že budou převedeny do budoucna. A možná to je další věc, kterou bychom měli zmínit při jednáních v dohodovacím řízení. Protože mnoho z těch 419 milionů v podstatě znamená, že se převede ne na nějakou nepředvídatelnou budoucnost, ale pravděpodobně na blízkou budoucnost. A ráda bych tedy věděla víc eh, o tom, jak toto řešit, jak řešit tyhle eh, nedokončené smlouvy, které prostě ještě vysí ve vzduchu, jestli jsem to dobře pochopila. A také bych nás všechny na výboru vyzvala, abychom toto téma zařadili do té problematiky pladeb, o níž nyní diskutujeme. Děkuji. Obávám se, že asi máte pravdu. Můžeme se zeptat komise? Můžete na to z komise někdo reagovat? Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně ten celkový převod, který je nyní prezentován, se týká položek pladeb a je to úprava položek pladeb, které jsou k dispozici v rozpočtu, abychom e, vlastně respektovali postup určitých prací. Celkem toto představuje 0,3 celkového objemu pladeb. A otázka, zda tyto platby budou využity pro ty původní položky v budoucnu, tak odpověď je kladná. Je to prostě otázka časového harmonogramu. U některých položek se to vlastně snižuje, protože ty všechny položky pladeb nebude možné využít do konce roku, ale ty platby budou provedeny v příštím roce, v roce 2013. To znamená, že skutečně část bude převedena na rok 2013. Záleží to na celkových položkách, které budou k dispozici v rozpočtu 2013 a v průběhu roku vždy zůstává možnost upravit eh, položky pladeb, které jsou k dispozici především pomocí těch převodů. Pochopitelně, pokud na konci roku už budou vyčerpány všechny možnosti, pak komise nemá jinou možnost, než požádat o doplňkové eh, položky pladeb formou opravného rozpočtu, což vlastně přijde příští týden. Děkuji. Takže dobrá zpráva vlastně je, že to hodnocení potřeb se provedlo u všech položek. Špatná zpráva je, že tento převod můžeme realizovat pouze proto, že došlo k různým spožděním v žádostech o položky pladeb u různých rozpočtových linek. Takže potom eh, můžeme navýšit ty rozpočtové položky, kde třeba jinak peníze chybějí. A konkrétně to znamená, že, jak právě říká, jste řekl, se to bude řešit eh, opravným rozpočtem, možná u některých položek už příští týden. A pak také v rámci rozpočtu 2013 a opravného rozpočtu 2013. Ale Sidonia má pravdu. Musíme eh, si tedy tenhle převod eh, pamatovat, stejně tak jako vysvětlení komise a až o tom budeme jednat s radou, musíme to zmínit při jednání o rozpočtu 2013 a o opravném rozpočtu. Takže budeme hlasovat o jednotlivých převodech. Začneme 34. To je ten lifelong learning. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 29 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 30. To je to je ten celkový převod, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 31 pro, proti, 2, zdrželi se, schváleno, 32 pro, proti, 2, zdrželi se, schváleno, 33 pro, proti, 1, zdrželi se, schváleno. Pokud jde o ostatní oddíly, zpravodaj není přítomen. Le rapporteur n'est pas là, donc on me dit qu'il est favorable. Bylo mi řečeno, že souhlasí se všemi převody. Máme tady první převod, který se týká soudního dvora. a financování nějaké potřeby týkající se důchodů. Pak tady jsou převody i v položkách na zaměstnance soudního dvora. To je dvanáctka. Sur les... Nové technologie to je následující pětka. Pak tady máme software, to je čtyřka, to, je, to už je výbor regionu. No, prostě celý ten seznam máte v Kobu News. A pak tady je ještě jeden menší převod. týkající se EHSV. E na publikace a expertní studie. To jsou taková podružná témata. Jsou nějaké dotazy, námitky? Nikoli. Můžeme hlasovat en blok? Kdo je pro tyto převody? Proti? Jeden. Zdrželi se? Takže jsou tyto převody přijaty. Děkuji mnohokrát tím můžeme přejít ke zprávě pana Alfonsiho. A tak to bylo odloženo. To je škoda. Protože jsme v kondici, mohli jsme odhlasovat i ty zbývající tři. Ale tyto uh, zprávy jsou odloženy, navíc zprávy nejsou přítomně. Děkuji vám, nemáme nic do bodu různé, ano? Juta. Já, jetzt tu ich... Děkuji. Teď bych udělala něco, co se dělává jenom na plénu. Já jsem to nikdy neudělala. Sice já udělám vysvětlení hlasování, protože jsem si právě všimla toho, že mnozí si kladli otázku, proč paní Hauk hlasuje proti mobilizaci prostředků z globalizačního fondu a proč hlasovala proti převodu prostředků týkající se Dánska a Německa. Já už jsem minule takto hlasovala proti Švédsku. Já si myslím, že se zde jedná o členské státy EU, které za prvé k tomu nás dotlačili k tomu zapeklitému rozpočtu 2012. Ano, dobře, přistoupili jsme na to, ale byly to země, které zatím stály, za prvé. A za druhé, oni si zároveň myslí, že bychom měli globalizační fond od příštího víceletého rámce zadupat do země a teď jsou natolik drzé, že si zde podají žádost o to, abychom z těch málo peněz, které máme k dispozici pro rozpočet 2012, navýšili svůj vlastní rozpočet. A proti tomu já se stavím. Děkuji. Ingeborg, das haben wir Mal schon. Ingeborg, už jsme o tom diskutovali posledně. Samozřejmě je to jejich vlastní. Je to vlastní rozpočet a ono to jde do rozpočtu Německé spolkové republiky, protože zaměstnanci u, tam už se ta situace odehrála, všechno už se stalo, co se mělo stát a ministerstvo práce eh, už konalo. Tak toto vždy probíhá. Ono to tedy neznamená nic jiného, než my nyní napumpujeme ty prostředky do německého rozpočtu, nebo že prostě dáme německému rozpočtu to, o co si zažádal. Možná, že je to podle práva, ale podle mého názoru je to naprosto nemorální. Ano, tak to bylo vysvětlení hlasování. Inge chce také asi vysvětlit hlasování a tím skončíme. Já bych nerad znovu otevíral diskusi, když to hlasování už proběhlo. Ono to není nejsou prostředky, které jdou pro ministra financí Německa, ale jsou to peníze, které jsou vypláceny lidem. Já si myslím, že to je podivné, že řeknete, že někteří můžou jenom platit, ale nic nedostanou. Když to eh, potom podkopává evropskou solidaritu. Když se vzdáme toho, že plátcovské země vůbec něco dostanou, tak si myslím, že Rozpočet EU by pak v takovém případě byl mnohem, mnohem nižší a my jako Evropský parlament bychom byli sami proti sobě. Já si myslím, že to je opravdu velmi nebezpečné a je to i v našem vlastním zájmu Evropského parlamentu. Děkuji. Dobře, závěr. Ať žijí vlastní zdroje. Yeah. Eh, eu gostava de dizer que, eh, entendendo perfeitamente. Já bych chtěla říci, že úplně chápu Jutiny důvody. A já jsem tedy ale hlasovala pro a budu i do budoucna hlasovat pro využití prostředků z tohoto eh, fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Bez ohledu na to, o jakou zemi se bude jednat. Myslím si, že eh, krize se ještě prohloubí. Stále více zemí bude potřebovat tento fond. Já chápu, že tady panuje totální schizofrenie mezi vládami, které jsou proti fondu. Eh, je to skutečně schizofrenní postoj a možná se vám ten výraz zdá trochu silný, ale skutečně tak to já to vidím. A i když je to fond, který jde přes členské státy, je v konečném důsledku určen pracujícím, kteří eh, byli eh, vlastně obětmi kolektivního propouštění a tyto prostředky mohou pomoci. Předseda. Dobře, děkuji za ty komentáře. Eh, děkuji vám všem. Tím končím dnešní schůzi. Blahopřeji vám k vaší efektivitě a sejdeme se tak. Koordinátoři zůstanou v sále. Budeme mít tlumočení anglicky, francouzsky, německy. Potřebují koordinátoři ještě nějaký jiný jazyk a portugalsky pro Aldu? takže tím mm, propouštím ostatní tlumočníky kteří samozřejmě, pokud tady chtějí s námi zůstat, mohou zůstat až do 12.30, ale jinak eh, si necháváme jenom angličtinu, francouzštinu, němčinu a portugalštinu. Přerušuji a sejdeme se jinak eh, příští týden.